podepíšu pět ve středu těchto legislativních aktů v souladu s pravidlem 74 a budou tedy tyto akty zaznamenány v zápise. Máte je k dispozici. A třetí informace, kterou jsem dostal od skupiny zelených, eh, pan Filip Lambert je jmenován do parlamentního výboru pro hospodářské a měnové záležitosti místo paní Evy Žoli. Máte nějaké výhrady k tomuto návrhu skupiny zelených? Vidím, že zde žádné výhrady nejsou, takže toto jmenování je tímto potvrzeno. Eventuální změny pořadu jednání. Prosím. Máme zde den po dní, pondělí. Skupina ALDE, nebo tedy socialistická skupina a demokratická skupina, požádala, aby zpráva paní Galo nebyla debatována. Jedná se o zprávu o duševním vlastnictví. Pan Schulz. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, naše frakce již na konferenci předsedů uplynulý týden poukázala na to, že zpráva Galo je velmi spornou iniciativní zprávou. A pokud je o další nakládání s ní, by měla být ještě jednou podrobena jakémusi zhodnocení. Máme co dočinění s tím, že tato zpráva podle nového jednacího řádu bude krátce představena a Máme již eh, několik alternativních eh, návrhů usnesení, které budou rovněž posléze předmětem hlasování. Podle současného dnešního stavu věcí je velmi nepřehledné, jak to dopadne, ale odvážil bych se ehm, prorokovat, že žádný návrh nezíská většinu. To je jedna otázka. Druhá otázka je, že jsme zjistili mezi časem, že v oblasti ehm, autorského práva ehm, bude v nadcházejících dnech eh, předložena iniciativa komise a komise vybídne k eh, zákonnému postupu, bude předkládat teda eh, směrnice eh, mm, v legislativním procesu, návrhy směrnic. To znamená, že v době, kdy budeme pracovat na legislativním procesu, máme také hlasovat o iniciativní zprávě, která bude ale překonána legislativou komise a proto navrhujeme stažení tohoto bodu programu. Děkuji. Vypov... Děkuji. Chtěl bych se zeptat, zda se ještě někdo chce vyjádřit pro tento návrh. Pro, prosím. Kdo je pro? Bardzo proszę. Merci, monsieur le... Děkuji, pane předsedo. Nemůžeme přijmout eh, žádost o nový odklad hlasování o této zprávě. Je špatné říkat, že zde není konsensus, protože tato zpráva je výsledkem celé řady kompromisů, které byly diskutovány po řadu měsíců. Pokud je o formu, připomněla bych, že ve výboru Jury na začátku června byla tato zpráva odhlasována. Potom ještě probíhaly diskuze ohledně tří odkladů, k nímž došlo a tentokrát už zde není žádný důvod odkládat hlasování o této zprávě. Jediným důvodem by bylo to, že by se umožnilo určitým politickým skupinám najít konsensus, ale není to všeobecný zájem. Obecným zájmem je právě to, abychom se vyslovili k této zprávě z vlastní iniciativy, která nikdy nebude v rozporu s legislativními ustanoveními, která přijdou v budoucnu, protože vyzývá pouze k uplatňování existujících zákonů a nepopírá je. Děkuji, madam. To byl názor podporující eh, zachování tohoto bodu v programu, ale já jsem se tázal nebo žádal, aby eh, se ozval někdo, kdo podporuje pana Šulce a jeho návrh. Paní Perony, ne? Tak prosím. Madame Gallo, je crois que... Euh, Paní Galo, já si myslím, že můj přítel Schulz řekl přesně to, eh, co bylo nutno říct. Vy nebudete mít většinu, liberálové budou hlasovat proti vaší zprávě. Já si myslím, že nemá smysl dokazovat, eh, že žádná zpráva nemá většinu. Je zde potřeba diskutovat téměř ve všech skupinách. Vím, že u vás eh, je to jednomyslné. Dobře, no já o tom určitě pochybuji, ale představme si, že vy máte jednomyslnost v této otázce, ale většině frakcí o tom třeba diskutovat. Není zde jasná většina ani na jedné straně, takže si myslím, že návrh pana Šulce je velmi rozumný, když tedy požaduje odložení tohoto te, hlasování o této zprávě. Děkuji, tím jsme uzavřeli tento postup. Vyslovili jste se pro i proti a teď budeme hlasovat. Budeme hlasovat nad návrhem skupiny socialistů a demokratů panem předsedou Šulcem. To, co tady právě uvedl pan předseda Šulc. Kdo je pro tento návrh? Děkuji. Kdo je proti tomuto návrhu? Většina je proti tomuto návrhu. To znamená, ten bod zůstává. Ověříme, ověříme, prosím. Elektronické ověření. Zahajuji hlasování. Všichni hlasovali. Hlasovali všichni? Končím hlasování. Většina je proti. Takže tento návrh tím padá a dnes budeme mít rozpravu čtvrtek, protože na úterý a na středu nemáme žádné návrhy, změny pořadu jednání. Ve čtvrtek skupina konzervativců a reformistů předložila návrh na odložení hlasování, které se týká usnesení o porušování lidských práv v Demokratické republice Kongo. Jednalo by se tedy o přesunutí hlasování o tomto usnesení. Je to návrh konzervativců a reformistů. Pan Bradburn, prosím. Proszę sformułować ten wniosek. Prosím, formulujte tento návrh. Ah, ano, děkuji vám, pane předsedo. Ano, jménem skupiny ECR bych rád formálně předložil žádost o odložení hlasování ve čtvrtek. Chtěl bych říci, že se jedná pouze o hlasování, o nic jiného a říkám to eh, na začátku tohoto zasedání, protože vy, pane předsedo, jste do detailů popsal ty možné problémy, které by mohli mít poslanci ve čtvrtek v souvislosti s se cestou zpátky do svých zemí. Uh, a já znám celou řadu poslanců, kteří právě z toho důvodu plánují odcestovat už ve středu. Tudíž si myslím, že je velmi rozumné, abychom požádali o odložení přibližně dvou týdenní hlasování eh, tady to, k této záležitosti a proběhlo by to následně na miniplenárce v Bruselu. Eh. Děkuji. Prosím, abyste se vyslovili pro návrh pana Bradberna. Chce se někdo vyjádřit pro návrh pana Bradberna? Prosím. Je to poněkud podivná spolupráce, ale Neobvyklá, ale moje frakce již uplynulý týden navrhla, že ve čtvrtek by neměla pro, nemělo probíhat hlasování, protože vůbec nezamýšlíme, jak tvrdil pan Daul, jak si vytunelovat právo francouzů na stávky. Ne, chceme zajistit, aby nebylo nasazeno příliš mnoho pracovníků z Francie a Německa aby za drahé peníze zajišťovali eh, pod, eh, přepravu eh, poslanců ze Štrasburku a tím vlastně podkopali stávku. Pokud vím, tak v tomto Evropském parlamentu panuje podpora pro tento rozumný přístup. I moje frakce je pro odložení tohoto hlasování. Děkuji vám. Děkuji. Chcete se někdo vyjádřit proti? Pan Sperony. Pane předsedo, tady nejde o hlasování o legislativním aktu. Tudíž podle mě to má význam v jiné rovině. A já se domnívám, že tato stávka se do velké míry dotkne veškerých politických frakcí přítomných v tomto parlamentu to není něco, co se dotkne jenom levice nebo pravice. Tudíž pokud tady bude méně lidí, bude tady méně lidí ze rovnoměrně ze všech frakcí a tudíž můžeme klidně hlasovat. my? Dobře, teď budeme hlasovat o tomto návrhu. Kdo je pro návrh pana Bradberna? Kdo z państwa jest przeciwko? Kdo je proti tomu návrhu? Ověříme to elektronicky. Zahajuji hlasování. Či všichni hlasovali? Hlasovali všichni. Končím hlasování. Většina je pro tento návrh. Návrh je přijat. Hlasování na toto téma nebude. A pořad jednání je tímto přijat a můžeme přistoupit k jeho prvnímu bodu. První bod na pořadu jednání je zpráva paní Kristin Deveyrek. Vyšetřování a prevence nehod a incidentů v civilním letectví. Yes, Chcete něco doplnit? Ano, prosím, máte slovo. Pane předsedo, pane předsedo, nepochopil jsem u toho hlasování, jestli jsme hlasovali pro pořad jednání, o kterém rozhodla konference předsedu, nebo proti tomu pořadu jednání. Pro nebo proti? Takže ve čtvrtek se nebude hlasovat? Nebude, nebude pro